Pane předsedo, dámy a pánové, musím vás bohužel informovat, že Bohužel vás musím informovat, že jsme se právě dověděli, že generální štáb OSN, který je pověřen pomocí obětem v Gaze, byl právě bombardován Izraelem. Jsou zde tři zranění a OSN se rozhodlo zastavit veškeré své aktivity. Já si myslím, že vzhledem k hlasování, které bude následovat, je důležité, aby každý z nás o tom byl informován. Děkuji. Ano, děkuji kolegu za tuto informaci. O e, to naléhavější e, bude pak hlasování